viditelný projekt, který bude přístupný, který bude pro lidi naprosto eh, jasný a srozumitelný, tak aby byl plně akceptován jako dostupný nástroj. A děkuji také panu Barlingverovi za jeho eh, poznámky. Děkuji všem poslancům, kteří se účastnili této debaty a teď tedy můžeme přejít k následujícímu bodu na našem pořadu jednání, což je bod 5 my eh, teď máme eh, půl hodiny na tento bod a prosím, eh, respektujme to, protože v 11.10 začne hlasování. Takže nás zde bude stále více, takže na to nezapomínejme a snažme se maximálně tento bod skutečně prodebatovat během 30 minut a ne víc. Nám jde tedy eh, o zvážení pozměňovacích návrhů eh, k programu práv a eh, práv občanů. Máme 140 pozměňovacích návrhů, zpravodajkou je paní Kinga Gantz a ještě 45 pozměňovacích návrhů v návrhu zprávy, takže celkem 185 pozměňovacích návrhů. Chci vám připomenout, že jsme eh, tady podle pravidla jednacího řádu číslo 50, což znamená, že na tomto dokumentu také spolupracujeme s výbory pro zaměstnanost a výbor pro ženy, i když náš výbor práci vede. Možná, že se bude chtít vyjádřit i e, komise a rada. Jestli to tak bude, prosím o stručnost. A e, vítáme také zpravodaje e, ekonomického sociálního výboru, hospodářského sociálního výboru pana Bolanta, který, pokud vím, je zde. Děkuji, že jste přišel. Nejprve tedy dám slovo zpravodajce a potom otevřu debatu. Paní Gans, děkuji vám. Vy jste se v úvodu uh, zmínil o tom, že je tam 140 uh, eh, pozměňovacích návrhů a vzhledem k tomu, že sdílíme odpovědnost v rámci některých článků, je také důležité vzít v úvahu návrhy ve výboru FAM a zaměstnanost. Těch bylo celkem 51 ve výboru pro zaměstnanost a více než 100 ve výboru pro ženy. Několik slov k harmonogramu. Výbor pro ženy AM se bude hlasovat dnes a zítra a ve výboru pro zaměstnanost 9. října. Ale Myslím, že můžeme hned začít pracovat na kompromisních návrzích, protože budeme pracovat pod tlakem. Bude potřeba ve všech výborech hlasovat 26. října takže by bylo dobré začít pracovat na kompromisních návrzích a máme naplánované předběžné setkání s komisí, eh, kde připravíme oficiální vyjednávání a zjistíme vzájemná stanoviska a postoje. Já bych se ráda s vámi podělila o ty problematičtější body a nebo na ty otázky, které asi povedou k debatě. Řada pozměňovacích návrhů se týkala tématu diskriminace a boje s diskriminací a používali různý, různé znění. Některé využívali znění z charty, některé za, zakládající smlouvy. Myslím, že by bylo dobře se shodnout na znění, které bude vycházet z jednoho či druhého pramene, abychom měli silnější vyjednávací pozici s radou to bude asi jedna z otázek, která padne během našeho vyjednávání s radou. Potom další otázka, a to je otázka jazyků. Na jedné straně řada pozměňovacích návrhů se tomu věnuje a říká, že by bylo dobré, aby veřejné zakázky byly oznamovány ve všech evropských eh, jazycích. Na druhou stranu toto proces zpomaluje. Stálo by za to shodnout se na nejefektivnějším způsobu, který zpřístupní také veřejné zakázky nevládním organizacím a i na, na druhé straně příjemcům těchto eh, finančních prostředků. Dalším sporným bodem tohoto návrhu je, jsou akty přinesené pravomoci eh, nebo, nebo prováděcí akty. To je totež, jako eh, jsme o tom hovořili v programu pro spravedlnosti pro spravedlnost. Na jedné straně by bylo dobré mít silný vliv na roční eh, pracovní programy, na druhou stranu eh, důsledkem bude zpomalení práce, ale myslím, že je důležité mít věc pod kontrolou, takže o tom budeme diskutovat ještě znovu. V rámci programu Spravedlnost jsem se také zmínila o tom, že řada pozměňovacích eh, návrhů zmiňuje jako příjemce konkrétní organizace. Zase znovu o tom budeme muset debatovat, jestli se k tomuto přiklonit. My zastáváme stanovisko neuvádět konkrétní názvy organizací. Ve výboru pro zaměstnanost eh, je zpravodajem spravodajkou Jean Lambert a ona je členkou i tohoto výboru. Jsem si jistá, že naše spolupráce bude dobrá. Totež ve výboru pro ženy, kde zpravodajkou je Zegila Bastos. My také jsme zvyklé spolu často pracovat, takže naše spolupráce jistě bude velice hladká a dobrá. Děkuji všem, kteří eh, podali pozměňovací návrhy i stínovým zpravodajům. Konzultovali jsme i s občanskými organizacemi a díky těmto konzultacím také vzešel návrh změnit název celého programu tak, aby tam byla připojena rovnost jako důležitý aspekt tohoto celého podujetí. A co se týče eh, programu práv, eh, práv a občanství, eh, jde o to, aby příjemci tohoto programu nebyli pouze občané Evropské unie, ale všichni, kteří zde mají pobyt, to znamená rezidenti. To je také důležitý aspekt a myslím, že ehm, v tom směru dosáhneme schody. Děkuji vám všem za pomoc a jistě bude zpráva ve výsledku dobrá. Děkuji. Děkujeme, paní Gans. Nyní dvě minutky ještě ostatní instituce. Pokud chcete, navrhuji nejprve komisi a poté komis a poté po komisi council. Paní Mišo? Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že zpravodajka to zhrnula tak dobře, všechny ty pozměňovací návrhy, které jste zde viděli. Já osobně se domnívám, že to jsou přesně ty body, o kterých bychom se ještě měli trochu pobavit, ty, o kterých hovořila paní zpravodajka. My samozřejmě vycházíme ze smlouvy, my se neomezujeme v tomto návrhu pouze na EU občany. Společné záležitosti, horizontální záležitosti musí být vyřešeny na horizontální úrovni. A je jiná věc, která podle mého názoru je zásadou tohoto programu je podporovat a chránit práva osob. S tímto hlavním cílem si myslím, na to nesmí zapomínat a určitě najdeme řešení, aby se to přetavilo do konečného řešení a konečného textu. Děkujeme za stručnost, říká pan předseda. A nyní za rádu poprosíme kolegu rovněž velice stručně. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, máme zde z 8.6. všeobecný částečný přístup mm, k prvnímu návrhu komise. V tomto našem částečném přístupu se hovoří rovněž o rovnosti, to znamená práva, rovnost a občanství, tak to jsme rozšířili ten název. Dále zde máme aktivity, které se týkají evropské přidané hodnoty, přeshraniční spolupráce, přeshraniční dopad a příspěvky k přípravě a křížení osvědčené praxe. Pokud jde o specifické cíle, zahrnuli jsme do toho i prevenci a boj proti násilí pro, páchané na dětech a ženách. Dále jsou to oběti z rizikových skupin propojuje stávající program s eh, programy financovanými v rámci programu pro spotřebitele a minimální procento výloh v této oblasti ročně je na, stanoveno na úrovni 65 minimálně. V rámci specifických cílů rovněž podporujeme rovnost mezi muži, ženami, a podporujeme genderový mainstreaming. Pokud jde o různé orgány, instituce, podobně jako v programu pro spravedlnost, snažíme se o propojení um, s ziskovými organizacemi a ukazatele, podobně jako v programu pro spravedlnost rada definuje konkrétní kritéria, která musíme vzít v potaz při monitoringu a hodnocení tohoto programu. Kyperské předsednictví by chtělo pokračovat na technických setkáních s Evropským parlamentem s cílem harmonizovat pozměňovací návrhy Evropského parlamentu v rámci našeho všeobecného částečného přístupu. Děkujeme. Pan Beulent za sociální a hospodářský výbor. Chcete stručně dvě minutky k tomu? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost navštívit váš výbor a vyslechnout si diskuzi u tohoto velice důležitého programu. Z našeho pohledu, i když jsme se trochu obávali ohledně toho propojení těch dvou programů, báli jsme se, že by to trochu rozměnilo dopad tohoto stanoviska na základě schůzek s Evropskou komisí, diskuzí v rámci našeho výboru jsme mm, připravili podle našeho názoru kvalitní stanovisko. Jsem nesmírně vděčný za spolupráci s vaší paní zpravodajkou, ostatních členů Evropského parlamentu, poslanců. To si myslím, že jsme díky tomu přišli s takým velice jasným signálem v následujících sedmi letech v průběhu tohoto programu, totiž práva občanů by měla být prioritou ve všech našich programech, v naší práci a především pokud jde o dopad na ženy, na rizikové skupiny. Tato legislativa podporuje práva těchto lidí, pod... je to opravdu velice jasný text, byly tam totiž určité návrhy na změny, které by rozmělnily eh, práva ochranu žen a mm, skupin, které pracují v této oblasti, bojují za práva žen, čili k tomu nedošlo, to jsem, proto jsem nesmírně ráda. Ještě jednou děkuji za možnost navštívit vás, poděkovat všem poslancům, kteří nám pomohli při přípravě našeho stanoviska. Budeme-li moci jakýmkoliv způsobem pomoci při podpoře tohoto programu, tak samozřejmě nesmírně rádi. Děkujeme, pan, říká pan předseda. A nyní diskuze. Prosím, nezapomínejte, že nám máme omezený čas. Stínoví zpravodajové by mohli nastoupit jako první, paní Angelili, Wikstrom, Lambert, Ferrero, Ropes. Paní Angelili, chcete dvě minuty? Opravdu to by nám pomohlo, protože v 11 nás čeká hlasování. Grazie, presidente. E ringrazio ovviamente l'onorevole. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat paní Gönz za její práci. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, ale myslím si, že všechny sdílí takovou společnou linku. Jde v podstatě o posílení a podporu té myšlenky nediskriminace, což je v podstatě myšlenka, která musí být ještě rozšířena a konsolidována a to, co nejvíce v rámci tohoto programu. A to samozřejmě vždy s ohledem na skupiny těch nejvíce zranitelných. To znamená skupiny, které potřebují opravdu zásadní ochranu. Mám tím na mysli ženy, nezletilé a obecně všechny rizikové skupiny, včetně starších lidí nebo lidí s postižením. My jsme několikrát opakovali, jak je důležité zaručit, aby tady byly také zohledňovány genderové aspekty. Hodně jsme se odkazovali také na ty pozitivní dopady programu DAFNE. A také jsme několikrát zdůrazňovali, že je důležité podpořit tento program i v souvislosti s bojem proti domácímu násilí. A dostávám se už ke konci a chci ještě hovořit o nezletilých. Konkrétně teď jaksi případ, když jsou nezletilí opouštěni, anebo když jsou unášeni, nebo v podstatě jakékoliv jiné zneužívání nezletilých. Myslím si, že je velmi důležité, aby součástí tohoto programu byly opravdu všechny evropské sítě, všechny evropské organizace, které s tímto problémem bojují. Děkuji. Mrs. Victrom. Děkujeme, paní Vikram. Ano, Cecílie. Teď eh, máš slovo. Já se hrozně omlouvám, pane předsedo. Tady probíhala nesmírně intenzivní eh, zajímavá diskuze bilaterálně. No, navrhovala bych jiným kolegům, aby to někdy tak to řešili. Občas to funguje. Já jsem stěnou zpravodajkou za ALDE, ráda bych poděkovala zpravodajce za opravdu skvělou práci, jako vždycky a především za její opravdu velice otevřený přístup, um, velkorysý přístup. To vždycky pomáhá, ta práce je tím zajímavější. Návrh komise je založený na stávajících finančních programech. Jistě se zde může udělat ještě hodně užitečného, ovšem je zásadní, aby všechny zúčastněné strany získali dostatečnou pozornost, aby jim byla věnována pozornost. Já jsem proto předložila několik pozměňovacích návrhů. Obavy mám především v obla- prás ohledně rovnosti, tam se obávám, že jelikož došlo k spojení těch programů, tak tomu nebude věnována dostatečná pozornost. Dále to článek 4, kde hovoří komise o specifických cílech. Tam podle mě to je příliš dlouhý seznam je tam riziko toho, že se budou překrývat, vytlačovat a tak dále. To si myslím, že bychom měli řešit samostatně, abychom to ještě objasnili, aby to každý ten cíl měl dostatečnou pozornost, a mm, abychom dosáhli stanoveného cíle. Dále, pokud jde o xenofobii, rovněž by to mělo být mezi našimi cíly, protože xenofobie to je obrovský problém pro mnoho našich členských států. Viděli jsme mm, hrozné příklady toho, k čemu xenofobie může vést a zároveň je to hrozba útok na naše evropské hodnoty, proto je důležité, abychom tuto problematiku zúraznili. Další věc je podpora chránit, monitorovat eh, i práva lidí s postižením. Toto je věc, která měla být vždycky zahrnuta do našich textů. Ovšem Myslím si, že nikdy není pozdě na to, abychom zdůraznili svýsalnou situaci těchto osob. Dále je to boj proti diskriminaci na základě pohlaví, ovšem zároveň je to diskriminace, která um, vyplývá i z určité identifikace se, se svým eh, se um, svým pohlavím. Dále je to práce nevládních a jiných organizací, kterou bychom měli podporovat v tomto ohledu. Měli bychom vždycky uh, napomáhat těmto aktivitám, protože v členských státech není, alespoň v některých z našich členských států není jednoduché být nevládní organizací. Tato zpráva ovšem nebude mít dopad, dostatečný dopad, pokud nebudeme k dispozici dostatečné finanční prostředky pro implementaci těchto projektů, proto bychom měli zajistit dostatečné financování programu. Celkově mám pocit, že linie, kterou zaujala paní Spravodajka je velice dobrá, já za naši skupinu ji podporuji a mm, myslím si, že některé body pozměňovací návrhu ještě budeme mít možnost prodiskutovat se stínovými zpravodaj. Nesmíme zapomínat všem na to, že chceme zajistit, a to je hlavní cíl, přidanou hodnotu, evropskou hodnotu i touto zprávou. Děkujeme. Paní Lambert, dvě minuty, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala Kinga Gaines za úžasnou spolupráci. Rovněž ona hovořila o tom, že i ve výboru EMPL se věnujeme této problematice. Snažili jsme se určité synergie mezi našimi dvěma výbory, tak abychom zajistili stejný směr. Osobně si myslím, že ta možnost změny názvu, proč ne, to je něco, co všichni vždycky vítáme, to v podstatě lépe odráží to, co je součástí našeho programu. A pokud je o ochranu dát, to je jedna z věcí, které z, z, kterou tento program bude pokrývat. Určitě najdeme dobrý kompromisní návrh mezi těmi, kteří jsme předložili pozměnící návrhy v tomto ohledu. V podstatě mohu zopakovat to, co bylo řečeno i ze strany ostatních stínových zpravodajů. Mám zde otázku, pokud jde o práva spotřebitelská, jakým způsobem to zapadne do tohoto celkového balíčku, protože pro mnoho z nás to v podstatě, mm, když se podíváme na, na, na práva, spotřebitelská práva, určité problémy v této oblasti, tak ta situace je v různých zemích eh, různorodá, například i s ohledem na program DAFNE, Čili to je jedna z věcí, kde bych ještě ráda poprosila o vysvětlení, jak na to reagovat. Děkujeme, paní Romero, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla trošičku pohovořit o filozofii tohoto programu. protože samozřejmě všichni hovoří o zjednodušení, ale v tomto kontextu nesmíme zapomínat na naše priority. To znamená, že tento program hodně hovoří o prevenci, prevenci drogové závislosti. Ale já si myslím, že Tady bychom se spíše měli zaměřit na otázky násilí. Tady jde v podstatě o priority, protože tady nemáme ani příklady z minulosti. My jsme teď v podstatě hovořili o důležitosti boje proti násilí na ženách. A proč? Protože je to násilí, které je posti které postihují všechny státy. Zatímco ve chvíli, kdy hovoříme o boji proti drogové závislosti, tak je to téma, ke kterému ještě všechny členské státy nevyjádřily zcela jasný postoj a proto si myslím, že není dobré hovořit v tomto programu o drogové závislosti. Měli bychom hovořit o jiných otázkách, protože pokud to opravdu bude součástí tohoto programu, tak vlastně ve chvíli, kdybychom si když bychom si srovnali ty prostředky, které jsou vynakládány na represe a na prostředky, které jsou v podstatě vynakládány na boji proti násilí na ženách, no tak tady vidíme zcela jasnou nevyváženost, protože Samozřejmě my o těch eh, různých programech eh, budeme hovořit eh, i nadále, ale je pravda, že program DAFNE má pouze 1% jaksi jedno procento těch prostředků z celého toho balíčku. Děkuji, paní Romero. A nyní ještě paní Gons závěrečné slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za všechny připomínky. V podstatě zde zazněly ta hlavní dilemata, obavy, ohledně programu my jsme akceptovali na jedné straně ten koncept toho, že v podstatě je to program, který vychází ze tří předchozích programů, což je víceméně v pořádku. Ovšem představuje to i ten největší problém na naší straně, to znamená, kolik cílů bychom mohli pokrýt s našimi zdroji, které mám k dispozici. Hovoříme hodně o Evropě, Evropě občanů, ovšem, jakmile do toho zahrneme finanční zdroje, tak najednou toho tam moc nemáme. Když to srovnáme s tím předchozím rozpočtem u těch tří předchozích programů a posledním programem, tak je jasné, že finanční zdroje byly seškrtány. Čili tady ještě proběhne rozprava, jak dosáhnout kompromisu v této oblasti, cíle, nemít jich příliš, které bychom nemohli pokryt finančními zdroji, ale zároveň nevyškrtnou nic, co je nesmírně důležité pro nás, jak tomu bylo u DAFNE programu v minulosti, čili řekněme nové politiky, které pokrývá náš výbor a tak dále. Toto bude asi největší dilema, zde se budeme muset domluvit, dohodnout na něčem konkrétním před dopracováním práce v této oblasti. Ano, jedna věc, jinak se vším souhlasím, je paní Lamberts, um, ochrana spotřebitele, spotřebitelská práva. Je zde ještě fond, který pokrývá jiné aspekty ochrany spotřebitele. Asi bychom měli přijít s něčím, co bude akceptovatelné, něco, co bude vyhovovat tomuto konkrétnímu programu, aby jsme zde ne- nezaměňovali různé programy Čili ještě jednou na závěr děkuji za pomoc všech, za příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru. Schůzky byly velice dobré a samozřejmě další spolupráci můžeme naplánovat. Děkuji. Děkujeme, paní Vams. A teď se dostáváme ke stanovení data orientačního hlasování. To bude 26. listopadu letos. A to znamená, že teď bude, <clears throat> se budeme další půl hodiny věnovat následujícímu hlasu, protože, eh, eh bodu, protože v 11.10 budeme hlasovat. Budeme hovořit o zřízení programu Evropa pro občany v letech 2014 až 2020. Jako zpravodaj je kolego, kolega Čaba Sogor. A projednáme návrh jeho stanoviska a stanovíme si lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů. Nejprve dám slovo panu Sogorovi a potom proběhne debata. Připomínám ale, že abychom stihli harmonogram stanovený odpovědným výborem pro kulturu, tak eh, lhůta pro podání pozměňovacích návrhů eh, byla stanovena eh, kratší, než co jsme čekali. Nejprve tedy bude mít slovo zpravodaj a potom proběhne debata. Děkuji, pane předsedo. My máme velice přísný časový harmonogram a výbor pro kulturu také nemohl eh, nalézt eh, schodu eh, s radou, co se týče právního základu, protože Evropský parlament na žádost výboru pro kulturu přišlo ze stanovisko, že ten program má dva cíle. Za prvé připomenutí historie Evropské unie a druhým cílem je povzbuzení občanské participace na unijní úrovni ani jeden z těchto cílů není vzájemně sobě podřízen. Právní služba Evropského parlamentu přišla tedy se závěrem, že je zapotřebí dvojí právní základ pro přijetí tohoto návrhu. Stanovisko právní služby Rady se liší od stanoviska eh, Evropského parlamentu ve dvou bodech. Eh, za prvé, je na zákonodárci rozhodnout, jestli dva cíle stojí za to eh, považovat za rovnocené a nebo jestli eh, ten cíl vzpomenutí eh, bude podřazen cíly občanské účasti. A potom také kombinace článku 352 a 167 jak to s těmito články bude vypadat, jestli je to možné. Eh, v Evropském parlamentu jsou tyto dva postupy kompatibilní. Toto stanovisko vlastně eh, více méně navrhuje jakousi dělící čáru mezi minulostí a přítomností a Eh, program by tedy měl navrhnout, že Evropské společenství eh, řízené společným duchem a maximum eh, občanů by mělo být pro tohoto ducha a to by mělo vést ke spolupráci. A evropský duch a tento pojem, který by se měl dostat do tohoto programu, by měl vést ke snazší implementaci projektů různých na nich se budou podílet různí lidé, budou to eh, projekty mezinárodního partnerství a další. Kdyby nebyly fyzické eh, hranice a sdíleli bychom eh, vzájemný prostor, tak by bychom byli otevřenější vůči tomu, že se budeme vzájemně lépe akceptovat a mohli bychom lépe navázat na více než 50 letou úspěšnou vzájemnou historii. Máme 229 milionů euro na tento projekt. A jak jste řekl, ta lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 26.9. Děkuji. A nyní máme prostor pro diskusy. Kdo se hlásí o slovo? Viděl jsem paní Jaroku. Děkuji. Já bych návrh komise, aby se Romové eh, dostali eh, jako priorita mezi cíle eh, tohoto programu je pro tento výbor velice slibný. My bojujeme za strategii Evropa pro Romy, Romy, Romové pro Evropu. My se domníváme, že eh, občané, kteří eh, mají eh, obtížnou ekonomickou situaci v Evropě, že je pro ně obtížné uplatňovat a vykonávat svá práva, co se týče evropského občanství. Takže já bych ráda tímto také přispěla k textu. Je důležité poukázat v textu na to, že je potřeba zasahovat právě vůči Eh, těmto eh, postiženým skupinám a malým lokálním regionům, kde duch evropanství je stále ještě pouze hudbou budoucnosti. A z mého hlediska to jsou právě ty regiony, kde je potřeba zasahovat primárně. Děkuji. Děkuji. Paní Gonc, vaše stínová zpravodajka, děkuji. Eh, k té poznámce eh, k právnímu základu. Já znám tu debatu a doufám, že bude, ta duální, že bude ten duální právní základ, tak jak program předpokládá. To je jedna z klíčových otázek. Já nechápu, proč my hovoříme o Evropě občanů, když jde o programy a financování a tak dále, které jsou navázány na občanství a tak dále. A pak máme závažné problémy, chceme-li zastupovat zájmy občanů. Takže vám přeji mnoho štěstí v tomto boji. Doufám, že jej zvítězíme. Tento program patří skutečně podle mě k nejdůležitějším. My si stěžujeme na euroskepticismus, na malou účast ve volbách, na nízkou podporu eh, Evropské unie a jejich záležitostí v členských státech a proto je velice důležité mít takto silný program, eh, jehož součástí budou eh, i Romové a ti, kteří neznají tolik svá práva ani třeba své výhody a význam, který hraje Evropská unie v jejich každodenních životech, jaký dopad na ně má Evropské, Evropská unie. Takže skutečně věřím, že se nám podaří společně vybojovat tento program tak, aby vyšel skutečně posílen. Děkuji. Děkuji. Nyní seniora Romero. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Tento program je samozřejmě důležitý, i když bohužel ta situace, ve které se dnes nacházíme, jak o tom také hovořila kolegyně, je opravdu velmi složitá. To znamená, že vůbec nevíme, zda tento program dosáhne svých žených cílů. Protože tento program samozřejmě musí být efektivní, i když těch prostředků je velmi málo. Nicméně ten program ale musí být smysluplný. Nesmíme zapomínat na historickou paměť, protože účast a občanská participace by měla být eh, podpořena a má také tradici. A já jsem chtěla zdůraznit ještě jednu věc. Právě tato věc je ještě důležité, důležitější pro všechny menšiny, ne pouze pro Romy, ale třeba i pro všechny přistěhovalecké menšiny, protože vidíme, že se naše společnost zásadně mění a je proto velmi důležité, aby všichni přistěhovalci věděli, co to znamená být evropským občanem a proto musíme důležitost a roli menšin zdůrazňovat a právě v tomto programu. To znamená, že je důležité, abychom do všech procesů zahrnuli i tyto skupiny. Tento program je tedy opravdu velmi důležitý, má velmi velkou budoucnost a my ho musíme podporovat. Děkuji paní Romero, paní McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Mě znepokojuje celá ta myšlenka tohoto programu, hlavně kvůli tomu, že navrhujeme vynaložit 229 milionů liber na zvýšení integrace. Já si myslím, že my jsme unii členských států a vůbec nejsem ráda, že se tady snažíme propagovat eh, propojenější unii. Já vím, že komisař eh, Barroso stojí o federální Evropu. Eh, mým zájmem toto není a já se obávám, že toto směřuje spíše, než, spíše k propagandě než k informacím. To není jenom o eh, podpoře hlasování, což je samozřejmě důležité ve všech volbách, ale my tady zacházíme mnohem dále a já si myslím, že tímto způsobem bychom neměli vynakládat peníze daných poplatníků. Dobře, paní Mac- McIntyre a nyní pan Sogor, aby pronesl několik slov závěrem. A seznámil nás se lhůtou pro pozměňovací návrhy. Děkuji. Jenom v odpovědi eh, na poznámku paní McIntyre. Když se podíváte na článku Tři struktura parlamentu v podpoře této akce. Tam eh, se nedočtete nic o úsilí pana Barosa o federalizaci. Tento projekt je rozepsán na sedm eh, let na schůzky občanů a mnozí evropští občané se mohou setkávat a mohou hovořit a mohou sdílet své kulturní hodnoty a myšlenky o tom, o nějakém spolužití, takže si nemyslím, že eh, jde o eh, vyhazování peněz na federalizaci Evropské unie. A za druhé, my doufáme, že výbor pro kulturu se dokáže dohodnout s radou na téma eh, právního základy, základu ve prospěch evropského ducha. Děkuji. A tím, jak jsme řekli hned z počátku, máme lhůtu pro pozměňovací návrhy, to je 26. září a to je všechno k tomuto bodu na pořadu jednání. A nyní tady eh, přistupujeme k hlasování. Budeme hlasovat o čtyřech bodech a začneme od 11.10. Neboli vzhledem k tomu, že nám Zbývají, eh, zbývá eh, asi 20 minut, tak eh, si dáme přestávku, takže ti, kteří se rozhodli, že sem přijdou na hlasování, tak na to budou mít 20 minut, na to, aby se usadili, dejme si přestávku a za 20 minut se zde sejdeme.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 Again, dear colleagues. Milí kolegové, kolegyně, dámy a pánové, vážení poslanci, prosím, abyste se posadili. je Please, please, dear Milí kolegové, kolegyně, posaďte se. Čeká nás hlasování o čtyř zprávách. Prosím, abyste si připravili elektronické karty. Do you have your Jsme připraveni, máte své elektronické karty. Yes, Simon. Yeah, if chviličku, pane předsedo, my ještě čekáme na hlasovací seznam za EPP. Are you all set? Takže máme všechno připraveno, všechny politické frakce, máte své seznamy. Silence in the room. Prosím o klid. Každá politická frakce již má svůj hlasovací seznam připraven. Elektronické karty. Výborně. Prosím vás o pozornost. Ah, this is the first. This is the first. We have four votes. Čtyři hlasování nás čekají. Budou to elektronická hlasování. Čtyři různé oblasti. Jednak je to bod číslo 8 na našem programu. Je to průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce na období 2014-2020. Jde o postup souhlasu s pravodajkou je naše kolegyně Monika Holmajer. Čili jde o přijetí návrhu stanoviska. Paní Holmajerová, chcete vystoupit? Nějaké poznámky, než budeme hlasovat, nebo můžeme rovnou hlasovat? Pane předsedo, já bych chtěla jen krátce poděkovat. My jsme se snažili velmi intenzivně spolupracovat. Ne vždy se nám to bohužel podařilo. My jsme se samozřejmě snažili najít nějaký kompromisní návrh eh, říkám, ne vždy se to podařilo, ale většinou ano a já doufám, že to všechno bude dobrým příspěvkem pro tuto rozpravu. Děkuji. Frau Holmeier. No. Děkujeme, paní kolegyně. Takže hlasujeme. Začínáme. Pozměňovací návrhy. Jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto.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 proti, zdrželi se, přijato. Sedmička, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. Ověřujeme. Sedmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 proti 26, takže přijato. Osmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Teď to bylo zamítnuto. Devítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Desítka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jedenáctka. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvanáctka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis jedna. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Petnáctka. Pro Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Patnáctka. Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 35 proti, zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o celém textu v pozměněné podobě a elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 51 pro, proti 4, 3 se zdrželi, to znamená, blahopřejeme paní Holmajer. Text jsme schválili. A nyní další věc. Yes. Yes. Pani děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poprosila, abychom pokračovali ne s paní Bauerovou a s její zprávou, protože jsme dostali hlasovací seznam až nyní, nebyl v našich dokumentech, abychom o tomto dokumentu hlasovali trošku později. Dobře, pokud proti tomu nikdo nenamítá, Čekáme na hlasovací seznam i za SAD. Dostáváme se tudíž k dalšímu hlasování. Bude to nejprve. Budeme hlasovat, je to, zase, je to pouze orientační hlasování. Pouze orientační hlasování o směrnice, která se týká standardu pro žadatele o azyl. Spravodajem je pan Masiv Hidalgo, který by rád vystoupil. Prosím, pane kolego. Pane předsedo, velmi krátce. My vlastně dnes končíme velmi dlouhou parlamentní cestu, která začala před pěti nebo šesti lety. Bylo to už za bývalého mandátu. Teď to vypadá, že jsme konečně dostali zelenou. A já bych chtěl opravdu konkrétně poděkovat všem zpravodajům, mimo jiné tedy i Jean Lambert. A také bych chtěl poděkovat Michaelovi Spacerovi ze skupiny Lidocků, Lidovců a také Marie Gandolfo, která je v podstatě, můžeme i říci, spoluautorkou tohoto dokumentu. Pane předsedo, musím poděkovat také vám za vaší stálou podporu a také za to, že jste nám pomohl se dostat eh, z té slepé uličky, ve které jsme v jednu chvíli za dánského předsednictví byli. To znamená, že vám tímto opravdu velmi děkuji. Myslím si, že v tuto chvíli si již můžeme představovat Evropu takovou, i jakou si ji představujeme v našich srdcích. Takže já vám děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kteří spolupracovali na tomto dokumentu. My vám děkujeme, pane kolego, za vaší práci a za vší tedy tu práci, kterou jste odvedl v souvislosti s tím, s touto zprávou, která je součástí toho asilového balíčku. It's... A nyní hlasování. To znamená, je to orientační hlasování ohledně tohoto textu o asilu. Budeme hlasovat o celém textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k dalšímu hlasování. Je to text dohody, opět orientační hlasování, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. pět pro, 9 proti, 4 se zdrželi. To znamená, že tak jsme schválili. Blahopřejeme kolegovi. Dostáváme se k dalšímu hlasování. Já nevím, zda můžeme nyní, už máte hlasovací seznam. Dobře, takže se vracíme opět k tomu procesnímu našemu dokumentu. Je to návrh zprávy, kterou předložila naše kolegyně Edith Bauer, jde o konsulární ochranu občanů Unie v zahraničí. 95. Dobře. Pan předseda říká, že tento, eh, toto hlasování bude trošku složité. Prosím, aby jsme se soustředili a začínáme nyní. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. AFET šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, ověříme to. Ověříme to. AFET šestka No, excuse me, excuse me, I, I, I got it wrong myself. <laughs> So. Promiňte, já sám jsem to popletl nyní. A nyní končím hlasování. 28 pro, 28 proti, 2 se zdrželi zamítnuto. Šedesát sedmička. Kde je pro? Proti? Ověříme to. Si myslím, že ten výsledek bude asi... Ano, proti je to v podstatě... Ano, vypadá to stejně. Ověříme to. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. 22 pro, 36 proti. Nyní to je jasně zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 17. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 68. Promiňte. 69. říká pan předseda. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 70. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A 8. Pro Proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme. Dobře, ověříme osmičku. zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 25 proti přijato, 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 72. Ta byla stažená 73. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Jury 6. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme to. To nebylo úplně jasné. Jury 6. Hlasujeme nyní. Jury Návrh 6. Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, zamítnuto. 74 byla stažena. Jury 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ano, tady se říká, že to odpadne, pokud AFED 9 bude schválen, ale AFED 9 jsme rovněž zamítli. Jury 8. Jury omlouvám se, říká pan předseda, musíme se vrátit. Před kompromisem 7 je tam ještě Jury 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se, přijato. Jury 8 jsme přijali a nyní kompromis 8. Pro? Kompromis 7, tam už jsme hlasovali. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 84 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Devatenáctka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 86 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jory 10 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 87. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato.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 Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Jury 13. Kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 25. Kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 26. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 95. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jury 15 pro. Jury 15 vypadlo. Jury 16 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Jury 17 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 27 pro proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 a teď pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme, ano, dobře. A fe 12, prosím. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 25 proti, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. A ve 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, dobře. Ověříme. AFET 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, zamítnuto. 97 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Ověříme. 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, zamítnuto. 96 pro, proti. No, myslím, že to bude asi zase 28 na 30 zamítnuto. Podle mě to bude stejné. Dobře, ověříme to. Ověříme to. Ověříme 96. Zahajuji hlasování. Closed. Končím hlasování. 28.30. Zamítnuto. A teď tady kompromis 11. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A fet 16, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní 35, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. AFED 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jury 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Jury 19, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A denní citace a úvodní post ustanovení. A kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme 42. Zamítnuto. Následující dva články jsou identické, takže teď amendment 1, pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Aha, já jsem se domníval, že tyto články jsou stejné, takže se omluvám, říká předseda, takže 41 a AFET 1, kdo je pro? Promiňte, omlouvá se předseda návrh 43 a AFET 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. Následující dva jsou identické. Pozměňovací návrh 44 a 2. Kdo je pro?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 byl stažen tento návrh. Takže nyní hlasujeme o kompromisu 3. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Jury 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Osm. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 9 staženo, 58 není, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 59 pro, Následující dva byly eh, podsunuty pod předchozí hlasování, takže eh, návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Jury 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Číslo 13, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že to zamítnuto. Otevř, ověříme elektronicky číslo 13. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Je tady o jednoho poslance za stranu EPP navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. 29 pro, 28 proti, schváleno. Jury 4. Kdo je pro?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 51 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní Bauer. A teď ještě máme před sebou čtyři hlasování. Nebude to příliš složité. Máme tady orientační hlasování. Už se dostáváme k závěru hlasování, hlasovací doby, ale musíme ještě hlasovat nejdůležitější prvky balíčku pro azyl. Nyní jde o schválení dohody, návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady pro stanovení kritérií určení členských států, které budou odpovídat za mezinárodní ochranu, a to ve prospěch třetích e, osob a nebo e, osob bez státní příslušnosti. Spravodajkou e, je paní Cecilia Wikström, která se hlásí o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je skutečně důležitý den, jak už bylo řečeno. A toto je jeden z dokumentů, které budou součástí společného evropského systému pro azyl. Já bych ráda vyjádřila eh, své ocenění a svůj vděk všem, kteří se podíleli na práci na tomto dokumentu. Ta práce trvala dlouho a byla velmi složitá. Spolupráce byla ale dobrá a podařilo se nám dostat se mnohem dále, než jak to vypadalo na počátku tohoto procesu. Děkuji všem stínovým zpravodajům za cené připomínky a podporu. Děkuji rovněž konzultantům, asistentům a právním službám parlamentu i vám, pane předsedo, a předsednictví, s nimiž jsem spolupracovala, bylo jich pět především kyperskému předsednictví, které dokument uzavře. Zvláštní poděkování patří také sekretariátu výboru Libe a Patricii Van a eh, Tu obdivuji. Dnes toto orientační hlasování eh, má pomoci eh, zmrazit politickou dohodu s výhradou, že některé články ještě budou eh, předmětem technických eh, změn v rámci komitologie eh, a to bude během října. Potom proběhne hlasování ve výboru Libe. Doufám, že na plenárním zasedání v prosinci se podaří prohlasovat tento dokument. Dublin jako takový není nástroj pro solidaritu a je důležité dále hovořit o solidaritě mezi členskými státy a institucemi Evropské unie v oblasti azylu. A to i v nadcházejících dnech. Jako spolu zákonodárné oddělení musí eh, eh, nebo orgán musí Evropský parlament postupovat pragmaticky a vyrovnat se situací Teď máme k dispozici Dublin a já jsem hrdá na to, že se nám podařilo nařízení zásadním způsobem vylepšit. Dublin 3 bude lepší než Dublin 2 a proto, vážení kolegové, žádám dnes o vaši podporu při hlasování. Děkuji, paní Wikström. Já jsem svědkem toho, že skutečně bylo zapotřebí mnoho a časově náročné práce než se nám podařilo dopracovat se k Dublinu 3 a toto orientační hlasování otevře prostor pro mandát, pro radu, aby mohla nadále vyjednávat s parlamentem. A jedná se o e, další aspekty tohoto nařízení. Takže teď hlasujeme o textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní ověříme elektronicky a budeme hlasovat o celém textu. Děkuji. Zahajuji hlasování. Teď zahajuji hlasování znovu, říká předseda. Hlasujeme. Končím hlasování. 41 pro, 5 proti, 10 se zdrželo. Děkuji paní Wikström za práci, kterou odvedla. Hlasujem, eh, děkujeme všem eh, poslancům, kteří se účastnili hlasování a budeme se věnovat dalšímu bodu na našem pořadu jednání, což je poslední bod našeho dopoledního zasedání. Ti z vás, kteří odcházejí z místnosti, prosím, odejděte potichu. Vážení kolegové, je potřeba pokračovat v práci. Ti, kdo odcházíte, odcházejte potichu. Ti, kdo zůstáváte, prosím, věnujte mi pozornost. Ticho v sále, prosím. Please, I call your attention. Ti z vás, kdo zůstávají v místnosti, prosím, buďte sticha, abychom mohli pracovat na dalším bodu a dát slovo těm, kdo jej mají na starosti. Bod 12. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Obecné nařízení o ochraně údajů. Spravodajem je náš kolega eh, Jan Filip Albrecht. A dojde i ke shrnutí bodu 13 ze strany odpovědného zpravodaje kolegy Dimitriose Drucase. To se jedná o směrnici o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení trestným činům, jejich odhalování, vyšetřování a stíhání nebo výkonu trestu a volný pohyb těchto údajů. Máme tady zpravodaje eh, pro toto nařízení i zpravodaje eh, pro směrnici. Oba dva přišli s prvními pracovními nástroji k těmto dvěma právním dokumentům a nyní jsou připraveni vás seznámit s postupem prací. To také otevře prostor pro eh, meziparlamentní eh, výbor a jeho zasedání zde v parlamentu. K němuž budou přizváni i poslanci národních parlamentů, jakož i poslanci Evropského parlamentu. To bude 9. 10. října. A dojde tam k prezentaci druhého pracovního dokumentu tomuto zasedání. Nejprve tedy zpravodaj, který má na starosti nařízení, a potom dáme slovo zpravodaj, který má na starosti směrnici. Pane Albrechte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. My jsme měli intenzivní kolo odborných zasedání před letní přestávkou a já chci poděkovat všem stínovým eh, zpravodajům zde v Libe i navrhovatelům eh, ze všech výborů, které připravovali stanoviska, za trpělivost, kdy jsme probírali s komisí veškerá ustanovení tohoto nařízení, které je obsáhlé, dlouhé a proto to vyžadovalo mnoho času, než jsme prostudovali dohloubky návrh komise. Práce na tomto ještě dokončujeme. V práce proběhlo důkladné setkání, co se týče aktů v přenesené pravomoci a, dele, a prováděcích aktů, tak jak je navrhuje komise, ale v nadcházejících týdnech Pevně doufám, že budeme mít příležitost práci dokončit ještě před eh, eh, společným zasedáním, které se bude konat, jak bylo řečeno, 9. a 10. října. Chci připomenout všem kolegům i hostům v místnosti zde, aby na toto zasedání poslali maximum poslanců z národních parlamentů, protože tato otázka se velmi týká i stávajících vnitrostátních právních úprav k ochraně osobních údajů a my proto potřebujeme jejich vstupy a jejich příspěvek k tomu, abychom vypracovali kvalitní nové nařízení a všichni hosté a další poslanci jsou pozváni na toto společné meziparlamentní zasedání. Čekáme eh, vážené hosty, kteří eh, vysvětlí veškeré aspekty, na jejichž téma bude potřeba najít nová eh, pravidla, nové úpravy a ochránit legitimní zájmy. To bude nejlepší příležitost k takovéto debatě. protože teď nám vlastně zbývá pouhých 40 minut na obě dvě témata, takže debata nebude moci být příliš detailní. Dovolte, abych schrnul náš přístup, to znamená přístup stínových, stínových zpravodajů i zpravodajů k této reformě, zvláště co se týče nařízení. Potom pan Drucas po mně se vyjádří k aktuálnímu stavu prací proběhne schůzka se stínovými zpravodaji i s navrhovateli stanovisek ještě jednou příští týden, kdy proběhne výměna názorů nad stanovisky, která jsou vypracovávána v parlamentu a teď se zamýšlíme i nad různými oblastmi nařízení, které bude potřeba prodebatovat jednu po druhé, protože to téma je široké, jak si jistě umíte představit. My už jsme se snažili eh, klasifikovat, eh, které debaty se budou eh, týkat působnosti, potom ochrany osobních údajů, dalších údajů a do jaké míry bychom měli i, umocni, i umožnit národním legislativcům vstupy do této práce, anebo jestli se máme snažit o nalezení zákonodárného přístupu z evropského hlediska. To jsou otevřené otázky, které bude potřeba prodebatovat ještě i na té eh, společné meziparlamentní schůzi. Velice bych byl rád, kdybyste se všichni z tohoto výboru nebo z obou výboru účastnili této debaty. A já eh, jsem připravil ještě druhý pracovní eh, dokument po té, co jsme naposledy s kolegou Drucasem Eh, prezentovali první pracovní dokument, který byl pouhým nárysem reformního balíčku, který je na stole a který vás uvedl do tématu a prosím všichni si to také pokuste přečíst, abyste se seznámili s tímto eh, značně diferencovaným přístupem k té práci, než jak jsme zvyklí Eh, přijdu potom se specifickou prací, dokumentem pro nařízení. To bude k dispozici pouze v angličtině pro tu, eh, pro tu společnou meziparlamentní schůzi. Posléze se to přeloží i do ostatních jazyků. Eh, myslím, že to bude 5. a 6. listopadu, kdy bychom o tom měli debatovat v tomto výboru. A Co se týče pracovní metody a harmonogramu, rádi bychom přišli s návrhem potom zprávy v prosinci. Proběhne ještě celá řada setkání stínových zpravodajů. Bude potřeba si vyhradit i čas na výměnu názorů s komisí, s předsednictvím rady, protože se nechceme příliš vzdálit Eh, od postupů a výměn názorů, které teď probíhají eh, na radě. Tam je pracovní skupina Stopex, která vlastně eh, přišla s podobnými návrhy a změnami k návrhu komise jako my, takže bude potřeba i toto prodiskutovat a doufám, že toto jednání zahájíme poté, co proběhne hlasování snad někdy eh, od února do eh, dubna, kdy potom vstoupíme v trialog s radou a ten plánovaný eh, harmonogram na jaro, tam doufáme, že se nám podaří před koncem našeho legislativního období tento dokument dopracovat. To ovšem není tesáno do kamene a jistě se to bude ještě dále měnit, ale my se budeme pokud možno držet tohoto harmonogramu a doufáme, že se nám podaří práci dokončit do jara příštího roku. Já bych rád ještě řekl, že v mezidobí zasíláme otázky právní službě, to znamená my i stínoví zpravodajové, právní služba na tom bude pracovat a doufejme, že příští týden nám řekne, eh, kdy nám oficiálně odpoví a já již předem děkuji právní službě za její práci, zvlášť co se týče otázek eh, institucionálních, to znamená, jak to nařízení bude reflektováno i s nadále existující vnitrostátní právní úpravou a také co se týče budoucích eh, aktů přenesené pravomoci a eh, aktů prováděcích. Neskrývám, že v parlamentu i v radě je e, veliká tendence k snížení množství těchto obou dvou druhů aktů na naprosté minimum tak, aby to nařízení bylo i z technologické eh, stránky zcela neutrální, protože bychom neradi za pět nebo deset let museli všechno zase znovu nově upravovat. Takže technologicky je to potřeba zachovat neutrálně, ale z právního hlediska musíme vytvořit dokument, který propůjčí právní jistotu všem uživatelům, všem občanům, našim klientům, ale také podnikům a samozřejmě i soudcům, kteří budou toto nařízení provádět a orgánům na ochranu osobních údajů, které také chceme přizvat na naše společné parlamentní jednání. A také s nimi ještě zvlášť budeme jednat. Tolik ode mě nyní a rád posléze odpovím i na otázky, které třeba zazní v debatě o obsahu, ale těším se ještě více na to naše meziparlamentní setkání, protože tam bude víc příležitostí toto dohloubky prodebatovat a budeme eh, diskutovat i nad tím pracovním dokumentem, nad, eh, který připravuji a který se snad podaří přeložit do všech jazyků do začátku listopadu. Děkuji. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za toto shrnutí, pokrok v této práci, pokud je o nařízení. A nyní pan Drucas, který se zabýval části směrnice. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já opravdu mohu být velice stručný, protože jistě víte, že my sledujeme ten balíčkový přístup mezi nařízením, regulací, směrnicí kolega Albrecht, když se zmínil o těch praktických záležitostech, podrobných informacích, um, které v podstatě platí pro část směrnice. Já v podstatě k tomu nemám co dodat v naší poslední schůzky, která proběhla před letní pauzou. Hlavním problém u této směrnice, hlavní politický problém, jestli to mohu tak říkat, v podstatě neustále přetrvává Hmm, určité záměry členských států, snahy některých členských států ohledně této směrnice nejsou ještě <clears throat> stoprocentně vyjasněné. Myslím si, že zajímavé bude vyslechnout si zítra komisarku Redingovou, co nám k tomu řekne a rovněž jaké náznaky z komise přichází k tomuto bodu. Samozřejmě, že jsme v kontaktu i s radou, s kyperským předsednictvím. Odpovědi, které jsme získali, jsou stejné jako před letní pauzou. Nic se nemění, pokud jde o záměr prodiskutovat nebo diskutovat dále o této diskuzi. Ovšem samozřejmě, že mm, jsou tam i určité zatím ještě nevyjasněné argumenty ze strany členských států a právě proto plánujeme parlamentní schůzku hm, meziparlamentního výboru příští týden, nesmírně důležité s našimi kolegy z národních parlamentů, abychom trochu měli přehled o jejich argumentaci, o tom, jaký k tomu mají postoj v určitých členských státech. Proto dovolte, abych zopakoval to, co již řekl pan kolega Albrecht prosíme všechny kolegy, kolegyně našeho výboru, aby se zúčastnili tohoto jednání. To bude nesmírně důležité pro výměnu názoru a zároveň abychom mohli prezentovat naše stanovisko kolegům z národních parlamentů, udělat na, náš lobbying eh, u těchto kolegů z národních parlamentů. Čili Chceme, aby to byl balíček, na tom trváme, to znamená propojení mezi nařízením a směrnicí. Od ukončení práce na nařízení ze strany komise, to k tomu došlo včera. Nyní začneme pracovat na směrnici a budeme, jak jsem se o tom zmínil, mapovat eh, stejný harmonogram, o kterém se zmínil pan Jan Albrecht, tak aby jsme udrželi ten přístup balíčku. Nejdůležitější věc, kterou bude muset eh, vyřešit my mezi sebou, je společně, jak do jaké míry my zde ve Evropském parlamentu jsme ochotní, jak daleko jsme ochotní zajít, pokud eh, členské státy EU nebo některé členské státy na radě konečně eh, jasně řeknou, že nechtějí jít tímto směrem. Směrnice, já nevím, zdá již dneska, je proto vhodná doba. Ovšem, jakmile budeme mít jasné ukazatel, jasné indikátory v tomto ohledu, budeme schopni připravit určitou strategii. Samozřejmě, ale že jsme vděční za jakékoliv první náznaky ze strany všech kolegů v tomto ohledu v dnešní rozpravě. Děkujeme. Takže paní Indevelde, zahajuji diskuzi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Možná bych se omluvila zpravodajům. Budu muset odejít eh, z naší dnešní schůzky před koncem rozpravy. Vítám váš přístup, především ten přístup toho balíčku. Parlament jasně volá po jednom nástroji, potom, aby zde byla jedna úroveň ochrany dat. Všichni jsme si vědomí toho, že je to obtížný cíl, ovšem je nám líto, že zde máme dva různé nástroje s různou úrovní ochrany. Myslím si, že váš přístup je správný a pokud jde o otázku, co uděláme, pokud rada nepůjde cestou směrnice, odpověď je jasná. Pokud rada odmítne schválit směrnici, měli bychom odmítnout schválit celou legislativu, která je založena na té směrnici. Policie, spravedlnost, spolupráce v této oblasti. Tě, to v podstatě by mělo být propojeno v tom tandemu s adekvátní legislativou pro ochranu dat. Je to vysoký stupeň dohody, na směru, kterým se chceme vydat. Samozřejmě, že problém je vždy v těch nejdrobnějších detailech. Ovšem, pokud je o ten přístup rizikový, postupy, procedury, které nejsou byrokratické, které nejsou zatěžující, mohou stejně vést k vyšší úrovni ochrany dat. Požadavky na dokumentaci, notifikační postup při porušení pravidel, různé velikosti společnosti a tak dále. Hlavní obavou je zde ten vnější rozměr, externí dimenze. To je nesmírně komplikovaná záležitost. Netvrdím, že mám řešení, ale dobré řešení prostě musíme nalézt. Já se zúčastním ochrany dat na setkání s, se zeměmi jako Indie, Čína. My se zaměřujeme na transatlantickou oblast. Velice často ovšem i u cloud computingu bychom neměli na tuto oblast zapomínat. Na poslední poznámka je takového obecnějšího politického charakteru. I když budeme mít tu i nejlepší legislativu v oblasti ochrany dat na světě, ovšem pokud nebude vymáhána dostatečným způsobem, tak nám bude k ničemu. Ráda bych vám připomněla, milí kolegové, že dobrou legislativu této oblasti již máme, ovšem pokud jde o vymahatelnost, tak tam je to velice s, mm, to pokulhává, to říkám diplomaticky, členské státy i komise v podstatě nejsou schopny chránit data našich občanů, dokonce přijímají legislativu, která porušuje naše vlastní pravidla v této oblasti, proto doufám, že standardy pro vymahatelnost budou pro příští legislativu kvalitnější. Děkujeme kolegyně Indveldel. Paní Krátce, prosím vás, ve 12.30 proběhne schůzka koordinátorů, takže i to je pak nesmírně náročné časově. Prosím vás, ostatní, kteří se zúčastníte tyto schůzky, prosím vás o schovývavost, protože zde mám deset lidí přihlášených do diskuze. Prosím, aby nepřekročili tři minuty maximálně, tak abychom to všechno eh, zvládli. Další kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Vítám přístup, tak jak to nastíní zpravodajové, pokud je o toto nové nařízení, protože potřebujeme revidovat a mít Mm, koherentnější rámec, který veme v potaz technologie, nové technologie a zároveň vyřeší eh, fragmentaci této oblasti. Právní jistota vyžaduje ovšem jasné definice. To chci zdůraznit. Pokud zde nebude jasnost, nebudeme schopni implementovat. Proto si myslím, že musíme ještě objasnit definici toho, co jsou to osobní data, co to znamená zásadní porušení, co to je přenositelnost dat, co to znamená souhlas, protože Sofie už se o tom změnila, jinak implementace prostě nebude možná. Já vím, že to není jednoduché, je to komplikovaný proces, jde o nařízení a proto jasnost je zásadní. Naši výzva je dosáhnout čté rovnováhy mezi posílením práv jednotlivce, ale zároveň nezapomínat na to, že to aplikujeme v reálném světě, že žijeme v reálném světě jednak eh, mm, musíme jít ruku v ruce s novými technologiemi, nepodkopávat tuto oblast, eh, posílit vnitřní trh a zároveň, aby naše konkurenceschopnost byla posílena, čili ne, ne, ale zároveň nepodkopávat individuální práva. Vidím, že zde došlo k posílení práv dětí, ano, protože my prostě chceme, aby i mladí, aby děti využívali všechny možnosti svobody projevu, kterou internet umožňuje, ovšem děti bohužel často ehm, dochází k zneužití jejich dat, které sama nemohou vůbec vyhodnotit tento postup. Děkuji. Další kolegyně? Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla zeptat pana zpravodaje Albrechta, jak se vyvíjí celá ta otázka práva na zapomnění. Protože to bude jedno z těch nejdůležitějších a nejtěžších témat protože ta témata samozřejmě je velmi složité, protože se budou, budeme zabývat otázkami jako například zdraví pracujících a ochrana pracujících a tak dále. nebo musíme si uvědomit, že dnes máme co dočení s mezinárodními organizacemi, které jsou v podstatě monopolními organizacemi jako Google a tady nesmíme zapomínat na etický kodex. Ale ten etický kodex vlastně ještě neexistuje, protože je velmi málo podniků a firm, které se vlastně takovouto otázkou zabývají a které mají tak velký dopad na všechny obyvatele této planety. To znamená, se chci zeptat, jakým způsobem se postavíme k těmto otázkám, které budou samozřejmě velmi kontroverzní, protože velmi často ti, kteří poskytují informace, mají velmi, velmi tedy často, jak jsem již říkala, falešnou identitu. Pokud nemají falešnou identitu, tak velmi často poskytují informace z toho důvodu, že tou informací chtějí dosáhnout nějakého určitého cíle a je to informace, která eh, nebude k dispozici jaksi na věčnost. Takže ta, tady si myslím, že opravdu musíme dosáhnout nějakého pokroku. Musíme umět dělat eh, rozdíly mezi tím, co je to právo na zapomnění, právo na eh, urážku, právo na pomluvu a tak dále. To znamená, že já jsem se vás chtěla zeptat, pane Albrechte, co si o tom myslíte. Děkuji, pane a paní Romero, pan Alvaro. Sure. First and foremost, let me thank... Rád bych poděkoval Janovi za takový ten inkluzivní přístup. Myslím si, že opravdu, já už jsem viděla ledaco, za že to je opravdu velice dobrý přístup. Ehm, nechci to sice tady nějak do eh, vše, myslím si, že ten harmonogram je nesmírně ambiciozní, nechci to nějak zde um, i při, nechci to nějak podceňovat, ovšem i přesto že máme dostatečné kapacity i na sekretariátu, neměli bychom to uspěchat. Máme, máme v podstatě změnit směrnici, která zde fungovala 15 let a asi nebude revidována dříve než za dalších 15 let, čili bez nějakého mm, tlaku si myslím, že prostě nesmíme zapomínat. Ano, a zapomněli jste ehm, na časomíru, pane předsedo. Pokud to bude fungovat a pokud bude předloženo v prosinci, to bylo úžasné, ovšem prosím vás i sekretariády zpravodaje, aby potom ten, mm, ta lhůta nebyla v lednu, protože tam budou um, bude vánoční přestávka a my potřebujeme určitý čas, čili únor by byl lepší. Propojit to v rámci balíčku, to je správný způsob, myslím, že by to mohlo fungovat dívám se na dvě největší eh, skupiny. Prosím, aby když teda budete muset už teda konečně udělat ten závěrečný krok, abyste neustoupili, neuhli, protože mm, většinou potom my jsme v podstatě vždy selhali na naší straně a ne rada, My jsme v podstatě neodolali tomu tlaku. Pokud prostě si myslíme, že by to mělo být propojeno, tak prostě to mm, bychom měli uh, postupovat tímto způsobem. Uvidíme. Pokud jde o vymahatelnost, Sofie má pravdu, toto je největší problém. Máme úžasnou legislativu, ovšem nejsme schopni ji vymáhat a uplatnit. To je stejný problém. Bez ohledu na to, jak kvalitně je to legislativa, toto bude vždycky největší problém. Souhlasím s kolegy, kteří zúrazní otázku dětí. Nebudu no, všem nechci se dostat na, nějakou, na nějaký tenký led. My pro, máme diskuze i s Spojenými státy, mají podobný postup. Zjistili, že v nařízení to nefungovalo, snaží se to změnit, revidovat kopa. To je eh, akt o ochraně dětí eh, při, mm, na internetu. Čili vidíme, že to je, že to ne, je neefektivní, nefunguje, pane předsedo, proto musíme přijít s něčím lepším. A na posledním místě ještě jedna věc, je to nesmírně komplikovaná záležitost, dále je to směrnice o eh, elektronické soukromí a tak dále. Tam to připravuje komise. Ovšem, pokud propojíme dvě nařízení, to je opravdu obrovské úsilí. Není to něco, co můžeme udělat přes noc. Stěnoví zpravodajové se dohodli na nařízení, mělo by to zahrnovat i orgány EU do celého rozsahu této, té, tohoto nařízení. Znamená to ale obrovskou práci, revizi stávající legislativy. Očekáváme expertní poznatky od našich kolegů, proto i když jsem rád, když postupujeme rychle, to je pravda, ovšem kvalita v tomto konkrétním případě by měla mít prioritu. Děkujeme paní Argentíny. Dank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 my máme vlastního zpravodaje, to znamená, že si vůbec nemusím teď eh, lámat hlavu nad eh, těmi lhůtami, takže se omezím pouze na dvě věci. V tuto chvíli se projednává opravdu mnoho balíčků a složek, které se, které se týkají ochrany osobních údajů. A budu hovořit o Eurodaku. V rámci něho se teď hovoří o tom, jak vlastně ošetřit ty počítačové systémy, které mají pracovat s otisky prstů nebo například co se týče evropského zatykače a údajů eh, s ním spojených. To jsou vlastně všechno ty informace, které by, měly být, které by si měly vyměňovat orgány policejní a justiční. Ale to všechno bude možné pouze, pokud budeme mít opravdu dobrý systém ochrany údajů jak pro policii, tak pro justici. A e, jak jsem tedy již řekla, my se bavíme o tomto tématu, ale ve stejnou chvíli probíhá takových debat e, velmi mnoho. To znamená, že pokud budeme chtít e, pokročit, tak se budeme muset shodnout na podobě tohoto společného systému. A ještě jednu věc na pana Albrechta. Protože eh, já se ho chci zeptat, jak chce všechna tyto témata týkající se osobních údajů propojit. Děkuji a nyní pan Kirchhoff. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Nechci hovořit o věcné podstatě tohoto návrhu. Několik bodů, co se týče pro kombinování nařízení a směrnice. Jako stínový zpravodaj k nařízení mě zaujali, eh, zaujal komentář paní Intervelt, protože bych býval rád s ní o tom hovořil. My si musíme dát eh, pozor na některé věci. I když bude stát určitou dobu, než se nám podaří to dopracovat, tak chci poděkovat panu Obrechtovi za jeho dosavadní práci. Byl velice inkluzivní v té práci a bude to určitě mnohem obširnější, obsáhlejší, než jsme čekali. Bude potřeba dosáhnout nějakého pokroku a nerozptilovat se nějakými politickými debatami o směrnici, i když je k tomu připojena, protože to by mohlo zpomalit dosažení pokroku. Paní Intervelt, myslím, naznačila, že právě toto je její přístup. Ten problém je velmi složitý a teď stojíme před situací, která byla od roku 1995 upravována pouhou směrnicí. Kdokoliv by si myslel, že eh, eh, ty dokumenty z roku 1995, nebo že, že rok 1995 a 2012 jsou si podobné. Množství dat, se pohybují eh, po internetu, je, je to obrovský rozdíl, je to rozdíl v řádu století a my musíme zajistit, aby Evropská unie měla zavedeno zaveden správný právní dokument, dobré nařízení. Jsou zde určitá podezření, co se týče eh, komerčních zájmů k tomu, co chystáme a náklady na celé toto podujetí mohou být velice značné, zvlášť směrem k malým a středním podnikům. Ale myslím, že široké konzultace jsou nezbytné, to činíme a je potřeba dosáhnout pokroku, pane předsedo. Je to důležité a významné opatření a zdržovat je kvůli úzkému politickému účelu není přijatelné. I nadal budu spolupracovat. Znovu děkuji panu Obrechtovi za jeho dosavadní práci. Děkuji, pane Kirkoupe, a nyní Frau Ernst. Děkuji. Nejprve velice děkuji eh, zpravodaji panu Albrechtovi Myslím, že je správné postupovat tak, e, i když je to, e, jak postupuje on, i když je to e, neobvyklé, protože je to velice ambiciozní plán. Když si představíme takové dva dokumenty, když porovnáme rok 1995 a rok 2012, tak skutečně je to obrovský a pro občany dalekosáhlý krok, který máme před sebou, to je jasné. A i přesto si myslím, že musíme postoupit trošku kupředu, abychom tuto legislativu zvládli a my v parlamentu se musíme snažit o rychlý postup. A musíme se v souvislosti eh, s nařízením zajímat především ochranu údajů zaměstnanců a zde se musíme k ochraně údajů postavit celá zásadově. Zásadně máme tam dva články, článek 82. Tak to eh, zůstat nemůže, jsou různé alternativy, bylo by dobře se eh, dohodnout. A eh, také další důležitá věc, aktiv přenesené pravomoci, to je něco, na co, na čím se včera zabýval právní výbor je potřeba se e, k tomu zásadně vyjádřit a bude to i vlastně modelem pro e, práci ostatních e, výborů, ku příkladu co se týče soudržnosti, ty aktiv delegované pravomoci je potřeba radikálně omezit a myslím, že správnou cestou k tomu je právě cesta tato. A dala bych si pozor na snižování byrokratické námahy. Já jsem vždy pro, ale co se týče dokumentů a dokumentace, tady je potřeba postupovat velice opatrně, aby to nešlo na úkor ochrany údajů. Tolik k tomu nařízení. A ještě jedna poznámka ke směrnici. Řízení pomocí balíčku je správné, to je jasné, ale víme, že jsme tady pod tlakem rady, která vlastně se domnívá, nebo mnoho, mnoho zemí se domnívá, že rámcové usnesení by postačovalo a že by to šlo i bez té směrnice. My jako spravodaj, stínový zpravodaj se musíme zasadit o to, abychom postupovali tak, jak postupovat chceme a musíme se rozhodnout, jak budeme postupovat a já bych velice ráda, abychom uměli především odpovědět na tu klíčovou otázku a to je, kde leží přidaná hodnota této směrnice, kterou je třeba hájit a kde naopak ta přidaná hodnota není. Takže velice střízlivou analýzu je třeba provést, tak jak se o tom včera hovořilo. Děkuji. Pan Fos, děkuji. Děkuji. I já bych rád zdůraznil tu spolupráci, které se těšíme. Myslím si, že kolega Albrecht je nás vlastně velmi dobře vede. Já si myslím tedy, že spolupracujeme velmi dobře a myslím si, že se nám podaří dosáhnout i velmi dobrých výsledků na kterých mi moc záleží. Co se týče toho časového harmonogramu, tak bych řekl, ano, je to pravda, je to ambiciozní plán a měli bychom se ho držet, ale i to, co zde bylo řečeno, samozřejmě potřebujeme dostatek času na to, abychom se nad tím opravdu dobře zamysleli, abychom to projednali opravdu se všemi důležitými aktéry i z politických frakcí. A co se týče toho rozdílu nebo oddělení nařízení a směrnice, tak ono by to samozřejmě bylo dobré, kdybychom měli nějaké řešení, i když teď se hovoří o tom balíčkovém eh, řešení, ale z té směrnice samozřejmě vyplývají určité problémy, proto jsem rád také, že tady došlo k tomu oddělení, protože jinak eh, jsme mohli opravdu čelit problému velkého spoždění a já jsem teď velmi rád, že můžeme postupovat takovým to způsobem, to znamená krok za krokem. Eh, samozřejmě i flexibilita toho časového harmonogramu bude hrát důležitou roli, ale pro mě je samozřejmě zásadní, aby ten finální produkt opravdu fungoval a byl proveditelný. To znamená, že to nařízení musí být zcela jasné, musí být zcela jasné všechny ty právní eh, prostředky, ten eh, rozsah působnosti, všechno musí být promyšlené, musí být funkční. To znamená, že to jsou všechno věci, které nějakým způsobem musí být sladěny a e, musíme opravdu zajistit to, abychom dosáhli eh, vyváženosti, ale aby zároveň ten dokument byl zcela jasný a jednoznačný. Děkuji. But I suggest teď navrhuji, aby se uh, ujala slova komise, za komisi paní Boulanger, pan Němec za komisi. Děkuji. Já bych také rád poděkoval zpravodajům. Vidíme, že probíhá intenzivní práce na základě širokých konzultací a již předem blahopřeji k plánům široce konzultovat i e, s parlamenty členských států. To je velká otázka pro členské státy. Mnohí, mnozí lidé vzhlížejí k vašemu výboru a doufají, že svou práci odvedete dobře. Myslím, že tady neexistuje žádný konflikt mezi ekonomikou a základními právami, protože z tohoto dokumentu musí vzejít především důvěra, důvěra zákazníků a to je důvěra, že nedojde ke zneužívání údajů a to je dobrá pro ekonomiku. A to je důvěra, kterou potřebujeme, abychom dostali na trh inovaci, aby se na trh dostali noví nové subjekty, takže i rovnováha eh, bude zapotřebí. Dochází tady k synergii mezi snahou Eh, ochránit základní práva a, udělá, a tím udělat něco pro růstu. V mezidobí v některých členských státech je 50% nezaměstnanost mládeže, věc je tedy naléhavá a tento dokument také přispěje k růstu, takže eh, se snažme v práci postupovat, ale rozumně, ovšem eh, Eh, lidé na to čekají a eh, také to umožní investice. A ještě jedno slovo k těm aktům přenesené pravomoci. Když eh, vyrušíte akty přenesené pravomoci, tak se vlastně vyrušíte sami z procesu konkretizace celého dokumentu budoucnosti, protože buď se zbavíte aktu v delegované pravomoci a budete muset přidat detaily, a to mnozí z vás nechtějí, protože chceme, aby to i do, budoucno, do, do budoucnosti bylo technologicky neutrální a nebo chceme, aby v budoucnosti, a to platí i pro směrnici, vlastně na tom mohly pracovat nezávislé orgány v eh, členských státech. Ti z vás, kterým záleží na růstu, by se měli zamyslet nad tím, jestli je to moudré. Komise se vůbec nechystá rozehrát nějaký velký legislativní program na základě toho přenesení pravomoci. To přenesení pravomoci poskytuje motivaci pro nezávislé organ, eh, orgány, aby udělali tu správnou věc. A my se domníváme, že když dojde vlastně k eliminaci eh, přenesení pravomoci, tak ten systém nezůstane stejný a vy sami vlastně se připravíte o možnost eh, posléze Eh, posléze dále, dále eh, ty akty zlepšovat v budoucnosti. Takže děkuji tolik ode mě, děkuji vám za spolupráci s vámi a věřím, že se nám podaří dobře využít i záměru irského předsednictví dospět k politickému závěru nad oběma eh, dokumenty a tohoto jednoho balíčku. Spravodajové chtějí, chtějí uzavřít, ale o slovo se hlásí nyní i kyperské předsednictví. Děkuji, pane předsedo. My bychom také rádi poděkovali zpravodajům a všem, kteří přispěli do dnešní rozpravy. Tento nový rámec pro ochranu osobních údajů je jednou z hlavních priorit kyperského předsednictví. A to ať už jde o nařízení nebo směrnici. Obě dvě jsou pro nás velmi důležité. Je to vlastně v podstatě takový balíček, to už zde bylo několikrát zmíněno. Doposavat se odehrála dvě setkání v rámci rady, a to v červnu a v, srp, a v září, 3. 4. září to bylo. A je třeba říci, že na neformální radě ministrů v Nikozii 27. července se ministři zabývali horizontálními otázkami souvisejícími s tímto nařízením. To znamená, administrativní zátěž pro malé a střední podniky, otázky veřejného a soukromého sektoru a také otázky týkající se aktů v přenesené pravomoci. To jsou všechno témata, která zde dnes byla také částečně zmíněna dohodlo se, že tyto horizontální otázky budou ještě tématem zasedání, která se odehrají v rámci našeho předsednictví. Chceme, aby se setkala skupina přátel předsednictví, která se těmito otázkami bude zabývat. Příští týden se budeme věnovat jak nařízení, tak eh, směrnici, a to v rámci dvoudenního jednání. My si myslíme, že, jsme, že se nám tady podařilo již dosáhnout určitého pokroku. My jsme ve velmi dobrém kontaktu se spravodajem i se stínovými spravodaje a doufám, že tato úzká spolupráce bude i nadále pokračovat. Děkuji, teď už nemáme čas. Jsem si jist, že oba dva spravodajové se budou maximálně snažit o uzavření a navázat na to, co zaznělo v debatě. Tím prvním, kdo se chopí závěru, bude pan Albrecht a potom ještě pan Ducas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem kolegům, kteří se dostavili na tuto debatu. Děkujeme také za tento způsob práce stínovým zpravodajům. Myslím, že jsme na dobré cestě. Co se týče těch různých otázek, paní Koraca Belt eh, znovu poukázala na potřebu koherentního přístupu, který by nebyl fragmentární. Fragmentaci je potřeba zabránit, to je jedním z našich hlavních přání. Snažíme se o konsolidaci právního rámce, to už samo o sobě je obrovským úkolem, a snažíme se nacházet jasnější definice. Na tom tedy pracujeme, ale je také potřeba říci, jak zdůraznila paní Intfeld, dobrá eh, dobrá legislativa s jasně stanovenými definicemi již existuje a my se musíme především snažit o dobré provádění a výkon těchto pravidel, zvlášť co se týče mezinárodního prostředí, globálního prostředí. Tady je zapotřebí nových nástrojů a je tedy zapotřebí, aby Evropa měla jeden koherentní rámec a potom trvat na tom, aby se aplikoval všude tam, kde jde o údaje evropských občanů, kdekoliv. To je náš důležitý cíl. Paní Lopez se ptala právě na toto, ptala se na to, jak to chceme naplnit. Na mezinárodní úrovni posilujeme možnosti výkonu, a to i na evropské úrovni, to je velký úkol a posilujeme spolupráci orgánů na ochranu osobních údajů, což také je důležitá věc. To možní zavedení rovných příležitostí pro evropské občany i pro podniky, jejichž údaje se zpracovávají tak, abychom měli jeden jednotný přístup ze strany orgánů které odpovídají za eh, ochranu osobních údajů i všech těch, kteří eh, tato pravidla čtou a vykládají. Samozřejmě je potřeba se na věc i podívat očima občana. Tady jde o základní právo, o jeho výkon a základní práva. Je třeba vykonávat. O to nám právě jde, právě tváří v tvář globálním výzvám, které před námi stojí. Co se týče řady otázek, které se týkaly eh, časového harmonogramu, ano, je potřeba postupovat dál. Musíme dodržet kvalitní harmonogram, já se o to snažím. I pan Vos a pan Alvaro poznamenali, že to není nic jednoduchého, potřebujeme čas k práci, já s vámi absolutně souhlasím v tom, že bude-li potřeba více času, musíme jej dostat. Jasně, ale slibuji, že jestli odprezentujeme návrh zprávy v prosinci, že vám potom Eh, dáme dostatek času na pozměňovací návrhy a nebudu počítat vánoční přestávku jako pracovní dny, protože vím, že musíte také zase načerpat nějakou energii na další práci. Máme před sebou ještě té práce mnoho a konečně eh, co se týče toho, co řekla komise k těm, eh, k těm aktům přenesené pravomoci a prováděcím aktům, my pozveme komisi na další technické setkání v návaznosti na toto a znovu vás ještě pozveme, abyste skutečně zdůvodnili, v jakých případech jsou nezbytné akty v eh, přenesené pravomoci a akty prováděcí, protože my si uvědomujeme přidanou hodnotu těchto aktů, ale je potřeba to v každém případě znovu prokázat. Nejde o to se uzavřít do budoucnosti. My opakovaně můžeme měnit právní eh, základ, to může parlament, rada i Evropa, ale je potřeba si uvědomit, že to jsou důležité prostředky, které je potřeba měnit a jsou zde i důležité aspekty a věci, které je potřeba provádět a nesmí stát jenom v tom nákladním nařízení. Takže já doufám, že se té vzájemné zkusky eh, zúčastníte a my potom samozřejmě budeme do jisté míry ochotní akceptovat i tyto různé akty. Děkujeme a úplně na závěr další pan zpravodaj, velice stručně, pane předsedo. Ano, jsou zde různé postoje, to jsem si poznamenal, směrnice, nařízení, jak postupovat. Potřebujeme hlubší diskuzi, to už jsem řekl, na základě důvěryhodných dat, to je důležité. Počkáme proto ještě pár následujících dnů, týdnů, abychom viděli ty skutečné záměry. Návrhy Klaudie udělat analýzu přidané hodnoty směrnice, rámcové směrnice, když to srovnáme s tou stávající směrnici, to si myslím, že je dobré, to můžeme udělat, ovšem trvám na tom, že je nezbytné, abychom jasně řekli, že chceme ten přístup toho balíčku, na tom nám záleží a proto jsem rád, že i zástupce kyperského předsednictví potvrdil tento směr. Pane předsedo, pouze jedna poslední věc, trošku časový harmonogram, zdá je to příliš ambiciozní, kvalita, rychlost versus rychlost a tak dále. Je jasné pro nás, pro všechny, že kvalita to prostě musí být ten hlavní priorita pro nás, pro všechny. Pan Albert se o tom zmínil. Uděláme vše pro to, abychom, aby ta práce byla vyvážena. Rovněž paní Ernst se o tom ho, ho, hovořila v Němčině. To snělo asi takto. Čili to zjednodušení by prostě nemělo podkopávat úroveň ochrany dát osobně, na Čili samozřejmě to je jasné, hlavní mm, naším cílem je kvalita. Ovšem, jelikož se máme problém ustanovení v oblasti ochrany dat co nesmírně komplikované, je obtížné ehm, jim porozumět ze strany našich občanů a proto je důležité, abychom na samotném počátku našli možnosti a implementovali tak, takový způsob, který by mm, srozumitelným způsobem poskytoval informace našim občanům, čili toto jsou naše principy, toto je zásada, na které musíme stavět. To jsem chtěl zdůraznit. Děkuji. Výborně, děkujeme všem zpravodajům, všem poslancům, poslankyním a nyní koordinátoři hodinku budeme mít schůzku a všem předtím dvouminutovou pauzu si dáme, tak aby ti kolegové, kteří se nezúčastní nebo nemají možnost se zúčastnit, aby opustili sál. Děkuji.